A my na to jednoznačně budeme pamatovat, až tuto otázku v komisi znovu otevřeme. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, říká paní předsedkyně. Eh, tím, kolegové, jsme se dostali na konec této rozpravy. Obdrželi jsme návrh eh, usnesení. Hlasovat se bude zítra v 11 hodin 30 minut. Eh, další bod na pořadu jednání je rovněž dotaz k ústnímu zodpovězení na Evropskou komisi. Týká se diskriminačních celních postupů proti litevským eh, nákladním vozidlům na ruské hranici. Eh, jako první dostane eh, slovo autorka této ústní otázky, paní Gezin Meissner, máte dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Je to skutečně tak. To, co se děje na hranici mezi Litmě a Litv, Litvou a Ruskou, Ruskem, nemůže být trpěno. Litva má zhruba 650 eh, spedičních firm, které vlastně asi tak 13 tisíc nákladních vozidel, která dopravují spoustu zboží do Ruska. Nicméně Rusko nedávno zavedlo zvláštní kontroly pro litevské nákladní vozy a tím pádem eh, vytváří, eh, vytváří atmosféru represálí Ostatně tyto kontroly by měly probíhat i pro osobní vozidla bez jakéhokoliv důvodu. Je to v podstatě šikana, ehm, která znamená, že litevské nákladní vozy potřebují v podstatě eskortu, když se pohybují po Rusku. To je něco, co rozhodně nemůžeme trpět. Konec konců Litva je členský stát EU a tím pádem se to týká dopravy v celé EU a e, v sousedských státech. Rusko je od roku 2012 členským státem VTO a tím pádem se zavázalo k určitým pravidlům a není možné, aby takováto, eh, takovéto restrikce začala aplikovat. Ehm, znamená to jednak velké škody pro litevské podniky, odhadující se zhruba na 2 miliony euro denně. A je to kromě toho něco, co skutečně nemůžeme tolerovat. Musíme ehm, Rusku eh, jasně říci, že není možné bývalé sovětské republiky takto penalizovat zaváděním různých sankcí a tak dále. Ehm, a není to možné ani u jiných států, které, a, a, které jsou aspiranty na členství v EU, Ukrajina, Gruzie nebo jiné. Ehm, Mohu vám přečíst, co řekl Guy Verhofstadt. Diskriminací litevských dopravců diskriminuje Rusko celou Evropskou unii a doufám, že komise podnikne okamžité kroky k tomu, aby tuto situaci změnilo. A to je přesně má otázka. Bude komise něco dělat, hodlá něco dělat nebo udělala už něco pro to, aby se toto, tato situace změnila? Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní kolegyně. Je zde modrá karta od eh, kolegy Imbrasase. Přijímáte? Prosím. Děkuji za tyto podněty, v, které se s námi podělili ve stanovisku. FD se říká, že Evropská unie by měla zaujmout velmi jasný postoj k této situaci, vzhledem k tomu, že vývozci mléčných a masných výrobků z Litvy eh, utrpěli ztráty, a podle mě jsou to ztráty vůbec všech producentů Evropské unie, jste také přesvědčení, že bychom měli hovořit jedním hlasem na ochranu těchto producentů? kolegyně Meissnerová. Já mohu tady krátce odpovědět. Ano, na široké bázi proti tomu musíme postupovat. Thank you very much. And on behalf of the... Dobrá, děkuji. A nyní za komisi pan komisař Hucht. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, eh, cení poslanci a poslankyně. Komise byla litevskými orgány informována v tom smyslu, že ruské celní omezení celní bariéry byly uplatňovány na eh, přechodech od 12. září letošního roku. A jakékoliv narušující obchodní opatření, která nesouvisí s konkrétními riziky, nejsou na místě, jsou diskriminační a je otázka, zda jsou kompatibilní s pravidly VTO. 18. září jsme s kolegou Šemetou zaslali dopis ruské straně, respektive jejich ministru eh, pro rozvoj Alexeju Lugajevovi a také vedoucímu celní zprávy. Tam jsme zdůraznili, že opatření, které jsou uplatňovány od 12. Eh, září, jsou příčinou eh, znatného znepoko- značného znepokojení a to i z právního hlediska. Vyžádali jsme si vyjasnění, odůvodnění těchto opatření a eh, také jsme vyzvali ruské orgány, aby stáhly tato opatření. Dodnes ruské orgány nevyjasnili, jaký je důvod těchto zpřísněných celních kontrol. Momentálně kontrolujeme kompatibilitu těchto opatření z pravidly VTO, zvláště článku 11 Všeobecné eh, dohody GATS. A kromě toho potřebujeme ještě další dodatečné informace ze strany celních orgánů Litvy. Oceníme také jakékoliv další informace litevských orgánů o Eh, o nějakých, nějakém zdůvodnění eh, předloženém ruskou stranou. Případně to zařadíme na další, eh, na zasedání další rady VTO, které se bude konat 11. října v Ženevě, protože se může jednat o potenciální porušení pravidel VTO, Kromě toho se mohou vést také jednání mezi komisí a ruskou protistranou. Měli bychom se zabývat politickými aspekty těchto opatření a příslušně reagovat. Pokud jde o nedávnější omezení prodeje mléčných výrobků, komise nebyla informována o povaze výhrad ruské strany. Komise je přesvědčena, že litevské mléčné výrobky jsou bezpečné. Evropský systém zajišťuje vysokou úroveň ochrany spotřebitele. A tento rámec bezpečnosti potravin zahrnuje i audity ze strany inspekčních služeb komise a také si má systém včasného varování, aby se zajistily příslušné kroky v případě, že by si se zjistilo, že nějaký produkt eh, není bezpečný tedy. A kromě toho existuje řada podobností mezi našimi ruskými standardy. V některých případech jsou ruské standardy ovšem pří, příliš striktní, příliš přísné, jdou nad rámec pouhé ochrany spotřebitele. Proto komise vyzývá ruské orgány, aby jednali přiměřeně v případě, že konstatovali nějakou odchylku od ruských norem. V souladu s ruskými závazky v rámci VTO e o jakékoliv omezení na základě sanitárních důvodů musí být náležitě zdůvodněna úrovní rizika. Ruské sanitární a fitosanitární kroky proti Evropské unii eh, už asi rok jsou na vzestupu. Komise bude i nadále hájit evropské vývozce a bude se snažit přimět Rusko aby se drželo svých závazků. Na základě dalších informací a ví, dalšího vývoje nebudu váhat, abych doporučoval příslušné kroky kolegiu na základě uplatňování eh, Všeobecné dohody o tarifech a clech VTO. Děkuji. A nyní dáme slovo řečníkům za politické skupiny. Jako první dostane slovo pan Kaspary za EPP. Vážená paní předsedkyně, Vážený pane komisaři, děkuji vám za vaše informace, ale já chci upřímně říci, že si to komise zjednodušuje, protože nám dala jenom technickou odpověď. My celé týdny již nyní zažíváme to, že Rusko se snaží torpédovat naši politiku sousedství a to je jenom jeden příklad, o kterém dnes hovoříme, že najednou nákladní auta z Litvy jsou uh, uh, detailně kontrolována. A včerejší příklad e, přinesl to, že bylo zabráněno vstupu mléčným produktům a proto by se to mělo také zkoumat na úrovni VTO, anebo by také měla Evropská komise pozvat e, ruského kom, velvyslance a projednat to Eh, s ním a také v Moskvě bychom měli Rusům jasně říci, že tímto se ohrožují obchodní vztahy mezi EU a Ruskem a že to, co tady zažíváme, poškozuje naší spolupráci. A dnes eh, doufám, že vyšleme jasný signál, že tady se nená napadá pouze Litva, ale ten, kdo obchodními opatřeními napadá jednu členskou zemi, napadá EU a není možné, aby jedna naše malá členská země musela takto krvácet. A brzy také se bude konat v Litvě vrcholná schůzka, která také vyšle jasné signály. A není možné, aby si Rusko z jedné evropské země udělalo rukojmího. A proto si přeji jasná opatření ze strany Evropské komise a také naší představitelky pro vnější záležitosti. Já bych si přál, abychom si samozřejmě přáli dobře, dobré vztahy s Ruskem, ale musíme jasně říci, že ten, kdo napadne jednu zemi, tak napadne celou EU. A my podporujeme Litvu v této souvislosti. Má je tady od paní kolegyně Meissner modrá karta. Můžeme položit otázku, prosím? Ano, to bude velice rychlé. Vy jste se zmínil o mléčných produktech a vlastně pro Rusko to není žádná překážka. Oni mohou brát eh, mléčné výrobky z jiné země, ale nemyslíte si, že opravdu eh, zákaz dovozu anebo takovéto kontroly právě poškozují Litvu, protože Litva vyvází, vyváží hodně mléčných produktů do Ruska. Ano, to je přesně to špatné, o čem hovoříte. Tady jsou poškozováni špeditéři v Litvě a asi 90 90 litevských mléčných exportů jde do Ruska. A tady si prostě Rusko vybralo jednu oblast a já zatím neznám žádnou jinou zemi z EU, která by měla problémy s mléčnými výrobky z Litvy. A právě proto musíme jasně pohovořit s našimi kolegy z Ruska. A nyní paní Blikivičute. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, děkuji vám za stanovisko komise k těmto diskriminačním opatřením vzhledem k Litvě, které Rusko už nějakou dobu aplikuje. Ráda bych vás vyzvala, abyste okamžitě podnikli veškeré e, příslušné kroky, protože zatím to, co děláte, nestačí. Litevské spediční podniky eh, trpí velkými ztrátami vzhledem k stávající situaci na hranici a zákaz importu mléčných produktů významným způsobem poškodí tisíce eh, producentů mléka může vést ke zvýšení cen mléčných produktů, což bude mít zase dopad na eh, občany EU. A to všechno se stává během předsednictví Litvy EU v Evropské radě a v situaci, kdy připravujeme summit ve Vilniusu. Je potřeba, abychom sformovali jednotnou evropskou frontu eh, vůči těmto diskriminačním praktikám ze strany Ruska proti Litvě. Ještě jednou na vás apeluji, pane komisaři, apeluji na celou komisi, abyste se k nám připojili, abyste nám pomohli tyto diskriminační praktiky teď i do budoucna zastavit. Toto nesmí být precedens pro aplikaci podobných opatření proti jiným státům EU. Paní předsedkyně, teď bych ráda apelovala na vás. Eh, místo premiér Litvy, eh, pan Liškavič, je tady na této schůzi. Možná bychom si mohli vyslechnout i jeho názor, třeba aspoň na minutku. Děkuji vám. Eh, děkuji. No, pokud pan eh, místo předseda vlády chce si vzít slovo, tak samozřejmě může. Eh, chcete vystoupit, pane kolego? Ano, rád bych. A jestli mohu, tak rovnou. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, eh, vážený pane komisaři. Uh Toto je trošku nezvyklé. Teď tady hovořím nejménem rady, ale jako zástupce své země. Děkuji vám za příležitost zde vystoupit a děkuji vám, pane komisaři, eh, za vaše vystoupení a děkuji parlamentu za tuto debatu. Doufám, že podniknete příslušné kroky, za které vám předem děkujeme. Rád bych zmínil několik aspektů, které vyvolávají obavy nejenom v Litvě, ale e, v celé Evropské unii, protože e, toto je problém, který je relevantní pro celou EU. Je to výzva nám všem. Je to hozená rukavice celému mezinárodnímu e, obchodnímu systému a pravidlům VTO. Jak víte, Ruská federace bez jakéhokoliv varování, jak se to obvykle dělá, bez jakéhokoliv vysvětlení aplikuje restrikce. A to už po značnou dobu. Jsou to restrikce vůči litevským spedičním firmám a nejenom vůči nim, ale i vůči zboží, i vůči produktům, které tyto firmy do Ruské federace vozí a které se pouze tady nakládá v Litvě, nikoliv eh, produkuje v Litvě. A e, důvody žádné nemáme. Proč? Nevíme. A není to rozhodně normální. Je to proti veškerým pravidlům, je to proti veškerým principům běžné koexistence. Rusko se eh, však nezastavilo pouze u tohoto. Zavedli i zákazy a spustil jakou veřejnou kampaň proti Litvě proti litevským mléčným výrobkům a nikdo vlastně neví, co přijde příště. Nevíme, co se stane, když nikdo nezareaguje. V situaci, e, jako je tato, si musíme jasně říci, že e, toto tolerovat nebudeme. Jak říkám, je to hozená rukavice nejen Litvě, ale celé Evropské unii. Proto si velmi vážíme snahy a reakcí ze strany institucí EU. V tuto chvíli je solidarita s Litvou to nejmenší, co může Evropská unie udělat. Evropská unie to navíc udělat musí. Děkuji vám ještě jednou za reakce i za projevenou solidaritu. My děkujeme vám, eh, pane Leškevič, si místo premiére eh, pro evropské záležitosti jménem litevského předsednictví rady. Nyní dostane slovo kolega Zíle za ECR, eh, vzhledem k tomu, že paní Anders Dotter není v sále. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Na konci 90. let eh, jsem byl ministrem a e, litevské exporty do Ruska i tehdy byly zastavovány. E, víme, že dokonce i Estonsko trpělo eh, těmito problémy, tehdy byl důvodem nějaký památník, mám pocit. A teď, když je Rusko eh, členem VTO, čekalo by se, že se nebude takto diskriminačně chovat, nicméně ono se tak chová eh, v některých oblastech, mimo jiné v oblasti dopravy. Myslím si, že v tomto případě asi všichni vědí, proč Rusko takto proti Litvě zakročuje. Eh, je to proto, že Rusko stále vnímá bývalé republiky SSSR jako vlastní území a funguje na principu rozděl a panuj. A to je trošku jiný přístup, než jaký máme v Evropské unii. Eh, zkrátka Litvu nevnímá jako členský stát EU. Je to eh, konec konců země, která teď nese žezlo předsednictví rady v EU a je potřeba, aby EU tuto zemi náležitě chránila. Děkujeme, pane kolego Zíle, je zde modrá karta od pana Leichtfrieda. Přijímáte otázku? Prosím, pane Leichtfriede. Děkuji vám, paní předsedkyně. E, pane Zíle, mám na vás otázku. E, vaše politická frakce je vždy dosti kritická, když jde o to, aby Evropa vystupovala jednotně konec konců je kritická také ke sjednocení Evropy. Nemyslíte, že by toto byla příležitost, kdy se jasně ukáže, kdy se jasně ukazuje, že jednotná Evropa je mnohem silnější než Evropa rozdělená? Mohli, mohli byste třeba, prosím, kolegům v, ve vaší politické frakci eh, jak si říci, že toto je ten případ? Děkuji. Eh, děkuji, pane Zíle, prosím. Eh, děkuji panu Leichtfriedovi. Rád bych řekl, že frakce EKR je pro společný trh Evropské unie. To je princip, který zastupujeme a víme, že společný trh eh, může být eh, rozvinut, ale tato otázka jde přece proti jednotnému trhu. Diskriminace eh, takovéhoto druhu nejde, nejde proti našemu stanovisku. Je to stanovisko, které zastáváme neustále a my jsme spíše proti té federalizaci Evropy. Děkuji. Ano, já vám děkuji. A nyní na dvě minuty paní Andrikiene. Děkuji vám, pane komisaři kolegové. Hovoříme tady o hrubém porušování ze strany Ruska. Je to nezdůvodněné a nezdůvodnitelné. Jde to proti Litvě, která je integrálním členem vnitřního trhu. Rusko se přitom stalo členem VTO, ale nedodržuje své závazky, přestože se připojilo k této organizaci. Od 11. Eh, září ruské celní orgány provádí diskriminační kroky vůči Litvě. A oficiální dotazy zůstávají bez odpovědi. Místo toho jen slyšíme arrogantní komentáře eh, ruských orgánů ve veřejných médiích, kde se říká, že by eh, se měla Litva uklidnit, jinak ji čeká špatná budoucnost. Obdrželi jsme dokonce hrozby embarga na mléčné výrobky, že budou uplatňovány velmi přísné kontroly u mléčných výrobků a také výrobků masných. Ruský tlak eh, nepolevuje naopak se zvyšuje. Proto naše odpověď musí být odpovídající. Ruský vyslanec musí vysvětlit tuto situaci nejvyšším úředníkům Evropské unie. Je to bezprecedentní situace a volá to po krocích. Evropská komise by měla také oslovit VTO, aby tato organizace eh, trošku skrotila Rusko, aby se eh, Rusko řídilo pravidly VTO. Kolegové, měli bychom uvažovat o nějakých opatřeních, to souvis- protože dnes je to Litva, ale mohl by to být i jiný členský stát, připomínám případ Magnický. Děkuji a nyní pan Rouček kom, pane komisaři, kolegové, před dvěma týdny jsme v této sněmovně hovořili o diskriminačních opatřeních Ruské federace proti eh, našim východním sousedům. Dnes se bavíme o diskriminačním opatření Ruské federace proti našemu vlast, naši vlastnímu členskému státu, státu, který navíc ehm, nyní má rotační předsednictví Evropské unie. To je podle mě nepřijatelné. Toto ruské jednání je pro nás sociální demokraty nepřijatelné. Nechceme, nepřejeme si obchodní válku, nechceme vstyčovat nové bariéry, chceme spolupráci na evropském kontinentu, chceme eh, vytvořit společný ekonomický prostor, kde Rusko je naším strategickým partnerem. Ale jak jsem říkal, nemůžeme akceptovat chování tohoto druhu. Takže my stojíme za našimi litevskými kolegy, vyjadřujeme plnou solidaritu s Litvou. Já naprosto souhlasím, že se nejedná pouze o útok na Litvu, je to obchodní útok na celou Evropskou unii a chci také požádat pana komisaře, aby využil všech prostředků, které máme k dispozici v rámci VTO, a v dalších oblastech k tomu, aby tento problém řešil. Je to nezbytné co nejdřív. Protože mm, producenti mléka a další jsou tím velmi těžce postiženi. Nelze něco takového tolerovat. Děkuji vám, kolego Roučku. Landsbergis. A nyní pan kolega Landsbergis. Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, všichni bychom měli cítit uspokojení, že naše EU je čím dál tím konzolidovanější a to souvisí s jednotnou energetickou politikou a také s naší politikou sousedství na východě Evropy. A tady e, tato Evropa, e, ta, tato politika partnerství také zahrnuje právě naše partnery na východě. A ovšem Rusko nesnese pocit, že její bývalé kolonie jsou stále více navázány na Evropskou unii a jsou její tedy součástí. A právě proto se Rusko uchýlilo k této odvetě a napadá obchodní vztahy. Naše rozprava zde by také se nemusela zabývat pouze litevskými nákladními auty na ruské hranici. Týká se to především tedy problémů, které vznikají na hranici EU s Ruskem. A e, Litva utrpí nyní velké ztráty, ale to jsou evropské ztráty a bylo by také politicky efektivní, kdyby Evropská unie sdílela s Litvou její ztráty. Kreml počítá s tím, že útok na jeden členský stát se vyplatí, ale Eh, Rusko počítá s tím, že nadále bude naše Evropská unie jednat rozděleně, ale my musíme opravdu jednat jednotně. A nyní pan Leichtfried. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že eh, od finanční krize by měl platit jeden princip na světě kdo napadne jednu zemi v Evropě, napadne celou Evropu. A ať je to Řecko, které bylo napadeno spekulanty, anebo zdali je to Litva, která je napadena bývalou velmocí, pak musí platit stejná věc pro EU. Je třeba udělat opatření, která byla také udělána při finanční krizi. Ale já nevím, zdali jednoznačně mocenské útoky eh, také lze odstranit eh, politickými odvetami. Jestliže se s námi zahájí hrátky, tak bychom si také s nimi měli hrát. Já se domnívám, že bychom na takovouto situaci měli reagovat energičtěji. Pane komisaři, vy máte skvělou reputaci v Číně, ale možná také očekáváme takovouto vaši reputaci v Rusku. Děkuji vám a nyní přejdeme k postupu Catch the Eye a jako první dostane slovo paní kolegyně Mokinajte. Děkuji vám, paní předsedkyně. Díky, pane komisaři, chci poděkovat všem kolegům, eh, kteří si dělají obavy o Litvu. Samozřejmě není to pouze litevská otázka. Už celý měsíc je Litva ve stínu ruského mraku. Eh, Rusko zakázalo eh, mlékárenské produkty a chce to samé učinit s eh, masnými i rybími produkty. Nicméně neudává žádné důvody. Vidíme každopádně, že všichni sousedé Ruska jsou pod stejným tlakem a jednání Litvy s Gazpromem jsou asi také faktorem v této věci. Vzpomeňme například na ropovod Družba v Litvě, kdy před časem došlo k jeho odstavení. Jsou to všechno opatření, která jdou přímo proti principům nediskriminace a proporcionality, ačkoliv je Rusko členskou zemí VTO. My pak musíme být flexibilní, agilní a nesmíme spolehat na to, že naše vztahy budou pouze pragmatické. Ruská federace chce nové dohody s Evropskou unii, nicméně její nejnovější chování ehm, jak si nechává dosti nevyřčeného, zda dodrží své závazky. E, mimo jiné vás zítra zveme také na ochutnávku našich sírů. Děkuji, další řečník, prosím. Děkuji vám, e, paní předsedkyně, pane komisaři. I já bych chtěl e, poděkovat všem nelitevským poslancům a poslankyním, které vyjádřili, kteří vyjádřili solidaritu s Litvou. Tuto solidaritu při řešení tohoto problému potřebujeme. Pane komisaři, ve svém projevu jste řekl, že eh, z nějakých důvodů Rusko zavedlo normy, které nejsou vědecky opodstatnitelné, což znamená, že eh, Rusko už dlouhou dobu mělo v plánu zavést hospodářské sankce, ať už proti komukoliv. Já bych vám rád připomněl, že před Vánoci eh, eh, už, eh, eh litevsk, litevcí, litevští a jiní dopravci budou na ruské hranici stát v dlouhých kolonách. A už se to děje léta. Myslím si, pane komisaři, že bychom měli ho- hovořit o politice e, hospodářské ochrany e, našich zemí, které jsou v našem strategickém zájmu a ta by se měla automaticky uplatňovat v takovýchto případech. Děkuji, pan Danskis. Děkuji vám, paní předsedkyně. Není asi pochyb o tom, že to, co se děje teď, je odveta. Rusko zkrátka Litvu trestá za politiku Evropské unie pro východní sousedství. Je jasné, že eh, Rusko se snaží zjistit, jak daleko až může zajít při tlaku na sousední země. Po hospodářské blokádě v roce 1990 je toto druhý velký útok na Litmu. Nicméně tentokrát vzhledem k historickým okolnostem je Litva už úplně jiná země. Teď už je to země EU teď už musíme apelovat na celou Evropskou unii, protože nic neexistuje izolovaně. Toto je útok na celou EU. A proto si velmi vážím poznámek o solidaritě, které tu zazněly, a o nutnosti reagovat, jako kdyby bylo zaútočeno na celou EU e, prostřednictvím tohoto obchodního vydírání a jiných e, agresí. A právě proto ještě teď před Vilniuským summitem a před dalšími důležitými událostmi v EU musíme být velmi opatrní. Je potřeba zajistit, že se to nebude opakovat. Děkuji vám za pozornost. E, děkujeme vám, říká paní předsedkyně. E, pan Kalem. Děkuji vám toto je neakceptovatelný tlak nejenom na jeden členský stát, ale především také na zemi, kterou má která má předsednictví. A můžeme to také považovat za útok na celou EU. Nemůžeme to považovat pouze za bilaterální spor a také se to nestalo náhodou podobný brutální ekonomický tlak byl vynakládán také na Ukrajinu a Moldavsko. komise by měla vycházet z usnesení Evropského parlamentu, kde se hovoří také o tom, že takovéto akce kryjí politický nátlak. Kreml znovu prokázal, že jeho politika vůči EU není přátelská, ale nepřátelská a také vychází z postimperialistického myšlení. Proto musíme před summitem vyslat jasný signál solidarity, že eh, Litva je nezávislý stát, která a je současně také součástí široké Evropské unie. Děkuji. A nyní další řečník. Chci upozornit na to, že tady hovoříme o diskriminačních praktikách Rusku vůči dopravním společnostem z Litvy. Ovšem, tyto, tato praxe Ruska se stále opakuje, se netýká však pouze baltských zemí. Podobné restrikce a podobné sankce byly také uplatňovány proti výrobcům a také dopravním podnikům z Polska. Týkají se například mléka, síra a také masa. V každém případě by EU měla podporovat zemi, proti které se tyto praktiky jsou navířeny. A my bychom měli hovořit jedním hlasem, protože v EU nejsou žádné země, které by byly více či méně důležité. Děkuji. A nyní pan kolega Pascal. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pan... Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Neohlášené zpřízení hraniční kontrol na litevsko-ruské hranici vůči přepravcům, kteří dováží zboží do Ruské federace, představuje vážný problém. Přes Litvu se do Ruska eh, dováží mnoho zboží, které mm, má svůj původ i v jiných zemích Evropské unie. Proto se tyto opatření přenášejí přímo na jiné státy Evropské unie. A Ruská federace je jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů Evropské unie. A proto korektní obchodní vztahy s tímto partnerem by měly být oboustranným zájmem. Tedy zájmem obou stran. A proto se řešení tohoto jednostranného opatření ruských orgánů musí stát jedním z hlavních eh, cílů naší obchodní diplomacie, aby se z tohoto nehlášeného zpřísnění celních kontrol náhodou nevyvinuly vážnější obchodní problémy, které by měly následky pro evropskou i ruskou ekonomiku. Jsem přesvědčen, vážený pane komisaři, že není třeba dlouho váhat, je nutno o tomto problému začít konstruktivně jednat s druhou stranou, to jest s ruskými partnery. Děkuji. Pane komisaři de Gucht, máte slovo. Uh, Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, já nepochybuji o tom, že tato opatření jsou politicky motivovaná a že souvisí s určitými ruskými výhradami, pokud jde o eh, východní politiku Evropské unie. A když naslouchám diskuzím, tak eh, pravděpodobně asi o tom nepochybujete ani vy. Ale nejde jenom o to, že to je politicky motivované, jen proto bychom neměli měli bychom se připravit předtím, než půjdeme do VTO. Momentálně analyzujeme kompatibilitu těchto opatření z hlediska VTO bylo by kontraproduktivní jít rovnou do VTO bez dobré analýzy, která bude disponovat potřebnými fakty a statistikami. 18. října bude rada VTO a tam se o tom bude hovořit. A 18. budeme jednat, eh, budeme vědět, s kým máme hovořit. Já sám mám i právnické zkušenosti a vím, že než jdete k soudu, a tleta je vlastně jakýsi soud, tak musíte připravit svůj případ, musíte připravit tu složku. A v podstatě u všech těch případů u VTO jsme žádný neprohráli, právě protože jsme se dobře připravili. Ale dobře, připravíme se rychle a přitom se spoléháme i na spolupráci Litvy. Můžeme jednat také politicky. A pan Gaspary zmínil tu možnost předvolat ruského velvyslance, to bychom mohli udělat v příštích dnech a měli bychom Rusům, Rusům také jasně říci, že eh, v momentě, kdy se obrátíte proti jednomu státu, tak se obrátíte proti všem státům Evropské unie. Ovšem já nemám žádné magické řešení, kterým by se to vyřešilo ze dne na den. Ale dělal jsem si seznam všech problémů, které jsme s Ruskem měli od března 2012, kdy došlo k zákazu dovozu eh, některých zvířat. To bylo v důsledku takzvaného Šmalenberkova viru. A od té doby je tu celá řada dalších opatření, nejen proti Litvě, ale několika dalším členským státům Evropské unie. Tudíž toto není nějaká úplná novinka. Můžete si být jistí, že přijmeme příslušné kroky, ale prosím pochopte, že musíme postupovat na základě důkazů, které musíme nejprve získat, prostřednictvím toho, že se budeme také Rusů eh, ptát, co chtějí, jak chtějí, na jakém základě, z jakého zdůvodnění. A na základě všech těchto materiálů pak přijmeme v brzké době příslušné rozhodnutí. And, eh, just now... Děkujeme, pane komisaři. A tím ukončujeme tuto rozpravu. A dostáváme se ke zprávě Malcolma Harbra, rekreační plavidla a vodní skútry.